Vážení kolegové, pokud všichni jsou připraveni, tak začneme s hlasováním. Omlouvám se těm, kteří ještě na to nějaký, eh, nějakou chvilku čekají. Tak bude to celé elektronicky. Je to zpráva o provádění směrnice kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu. Takže pokud jsme všichni připraveni, naše spoluspravodajky jsou Angelika Mlinár a Teresa Jiménez Becerel Barrio. A než začneme hlasovat, tak jenom eh, eh, se zeptám, zda naše zpravodajky chtějí říct něco stručně. Terezo, jenom stručně. Ano, chci velice poděkovat. Chtěla bych rychle poděkovat všem stínovým zpravodajům za spolupráci, která byla dobrá. A myslím si, že u této zprávy jsme byli všichni na stejné lodi. Je to opravdu zpráva ve prospěch obětí, všech obětí trestného činu. Některé země ještě správně neprovádějí tuto směrnici, kterou jsme přijali v roce 2012 a tady bychom chtěli nahradit všechny nedostatky, více informování, více výcviku a školení pro policisty a soudce, aby uměli provádět ten, to takzvané individuální posouzení každé oběti, aby pochopili, jaké mají potřeby, ať už se jedná o ženy, děti, oběti domácího násilí, oběti organizované trestné činnosti. Eh, také v době, když jsme ten text dělali, nebylo ještě tolik útoků, takže jsme tam také dali kompromis týkající se obětí terorismu, kde říkáme, že je třeba vlastně řešit i tuto skupinu obětí. Děkujeme všem zapojeným, celému sekretariátu, poradcům politických skupin, kteří nám pomáhali. Děkujeme i našim asistentům Děkuji také všem, kteří přišli eh, takto brzo, protože chtějí podpořit všechny oběti v Evropě, aby tyto oběti měly pocit, že jsou chráněny a že někdo hájí jejich práva. Thank you, Teresa. Děkuji, Terezo. Paní Mlinár, chcete také něco říci? Děkuji. Jménem výboru pro práva žen bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům a také e, týmu z Libé. Chtěla bych zdůraznit, že ta spolupráce byla opravdu mimořádně e, plodná a také harmonická, možná proto, že většinou na tom pracovaly ženy. E, možná je to i dáno tím tématem a opravdu to byla mimořádná zkušenost a jsem velice potěšena tím, že dnes snad při hlasování získáme široký konsenzus i v souvislosti s tím, že ženy jsou tedy, se stávají oběti a mají jiné zkušenosti než muži v naší společnosti a tato zpráva to dobře odráží a prosím o širokou podporu této zprávy. Děkuji. Thank you to our co Děkuji našim spoluspravodajkám za výbory FAM a LIBE a já tedy eh, to hlasování tedy proběhne jménem eh, paní to a mým jakožto dvou předsedů. Začneme 78. Pan Zilstra by chtěl stáhnout své jméno z autorů eh, pozměňovacího návrhu 75. Návrh 78 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 79, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 80, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 100. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 101. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis je 12. Takže jsem přeskočila jedenáctku. Kompromis je 11, omlouvám se. Zahajuji hlasování. Je to jedenáctka. Končím hlasování. Přijato kompromis 12, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 114, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 124, zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato. Kompromis 13, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Máme tady zřejmě moc členů za zelené a za GUE. Okay, so we have one. Colleagues, just one second, please. Okay. Uh, okay, we'll be okay. Don't worry. Mm-hmm. That's, that's fine. Sorry, colleagues, just a technical issue. Omlouvám se, kolegové, to byl jen technický problém. Návrh 136. Zahajuji hlasování. stále můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 120, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ještě 120 jednou. Takže návrh 120, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Omlouvám se, kolegové, musíme si dát přestávku a resetovat přístroj. Máme tady nějaký technický problém. Zprovozněte si prosím kartu, než eh, to resetujeme. Takže možná budete vyhlasovat ručně. Takže teď jenom resetujeme ten přístroj. Ne, že bych nějak chtěl eh, protežovat Libe, ale eh, vlastně ten přístroj byl nastaven jenom na Libe, takže nám ukazoval Eh, je jednoho poslance navíc ze Zelené a z GUE. Eh, nebylo tam nastaven vlastně i výbor pro práva žen, ale to je jenom technická věc, rozhodně to není eh, projev nějakého politického prohlášení. Libe má špatnou pověst po tom, že je nějak neskromný, ale bylo to jenom technické. Je to důležité kvůli závěrečnému hlasování, aby to bylo správně. um, colleagues, if you wish, how long do you think it will take? Pokud by vám to nevadilo, že bychom postupovali po staru a hlasovali s dvižením ruky. Takže 123, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 139 pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 16 pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 17 pro? proti, zdrželi se přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 155 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je přijato, ale asi to budeme muset pak ověřit. Zatím to nelze ověřit. Tak ještě jednou zkuste zvednout ruce. 150, Pět pro, proti. Tak teď to bylo jasnější, takže přijato. 156 pro, proti, zdrželi se. Tak to bylo docela těsné. Prosím. Tak vy jste místo předsedkyně. Ne. Můžeme to udělat ještě jednou pro Proti? Zdrželi se? Přijato? Tak ne? Okay. Takže to budeme počítat. 156, kdo je pro? Spočítáme to ručně. Dvacet dva pro, kdo je proti? Prosím, nechte ruce nahoře. Takže 24 pro, 22 proti. Takže přijato. 121. 121, kdo je pro? Proti. Přijato. 158 pro. Proti. Přijato. 160 pro. Proti. Přijato. 159 pro tak ten odpadá. Kompromis 19 pro, proti, přijato. 122, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 162 pro, proti, přijato. Kompromis 20 pro, proti, přijato. 169 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 172 pro, proti, zdrželi se přijato. 173 pro, proti, zdrželi se přijato. 175 pro, proti, zdrželi se přijato, 176 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijato, 180, 181 totožné, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 23, kompromis pro, proti, zdrželi se přijato, 186 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 191 pro, proti, zdrželi se, přijato. 192 pro, proti, zdrželi se, přijato. 109 pro, proti, zdrželi se, přijato. 193, první část pro, proti, zdrželi se, zam, přijato 194, druhá část. Přijato 194 pro, proti, zdrželi se, přijato 197 pro, ten padá 195 pro, proti, zdrželi se, přijato 198. Chcete ověřit 195? Takže ověříme 195 pro stále ten přístroj porouchaný, takže ručně 195, nechte ruce nahoře pro, to můžeme spočítat. Dvacet tři pro, proti, proti, zvedněte ruce. 23 pro, 18 proti, kdo se zdržel. Takže přijato 196, ten padá 198 pro, proti, zdrželi se přijato 199 pro, proti, zdrželi se přijato 200 pro, proti, zdrželi se přijato 201 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 202 pro, proti, zdrželi se přijato 203 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to, omlouvám se. Takže kdo je pro ještě jednou? Nechte ruce nahoře. Takže přijato 204 pro, proti, zdrželi se. Přijato 205 pro, proti, zdrželi se. Přijato 206 pro, proti, zdrželi se. Přijato Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se přijato 213 pro, proti, zdrželi se přijato 214 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se přijato 217 pro, proti, zdrželi se přijato 218 pro, proti, zdrželi se přijato 219 pro, proti, zdrželi se přijato 222 pro, proti, zdrželi se přijato 223 pro, proti, zdrželi se přijato 224 pro, proti, zdrželi se přijato 225 pro, proti, zdrželi se přijato 226 pro, ten padá, 227 pro, proti, zdrželi se přijato 228 pro, proti, zdrželi se přijato, 229 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 20. A teď, když už jsem se dostal do rytmu, tak zase přejdeme na elektronické hlasování. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se přijato. Můžeme pokračovat takto. 234 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 28 pro, proti zdrželi se přijato, 235 pro, proti zdrželi se přijato, 236 pro, proti zdrželi se přijato, 238 pro, proti zdrželi se přijato, 239 pro, proti přijato, 245, takže 239 ověříme. Zahajuji hlasování. 239. Končím hlasování. Přijato. 245 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 247 pro. Ten odpadá. 246 pro. Proti. Zdrželi se. Teď už nikdo nechce zvedat ruce. Takže 246. Uděláme to tedy už teď zase elektronicky. 246 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 248 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato návrh 1 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dva. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Čtyři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Šest. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato sedm Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Můžeme to udělat unblock od osmičky do třináctky. Osm až třináct, zahajuji hlasování. Ne, je tady námitka. Takže osm. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o osmičce, končím hlasování. Přijato devět, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato deset, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato jedenáct, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato dvanáct, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 13, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 14 a 15. Totožné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 16 a 17. Totožné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 18 a 19. Zahajené, eh, totožné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 a 19. Totožné. Stále můžete hlasovat. 18 a 19 ještě jednou, prosím. 18 a 19 ještě jednou zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 23, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 24, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 29 pro. Končím hlasování. Přijato 30. Ústní návrh zahajuje hlasování. Končím hlasování. Pomaleji. Třicet. Už to máte hotovo přijato, takže třicet jedna. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato 32, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpomaluji. Chcete, aby i ty přístroje se zpomalily? Takže 33 ještě jednou. 32 nebo 33. Takže 33 ještě jednou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 42. Zahajuji hlasování. To jsme udělali. Tak 44. Zahajuji hlasování. 44. Končím hlasování. Přijato 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 50. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Můžete hlasovat. Hlasování končí, přijato. Kompromis 5. Můžete hlasovat. Hlasování končí, přijato. 53. Můžete hlasovat. Hlasování končí, přijato. 54. Hlasujte, prosím. Hlasování končí, přijato. 55, můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. 56, můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. Kompromis 6, můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. 65, můžete hlasovat. Hlasování končí, přijato. 69, můžete hlasovat. Hlasování končí, přijato. 66 a 71, které jsou totožné, můžete hlasovat. Hlasování končí, přijato. 73, můžete hlasovat. Hlasování končí, přijato. 74, můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. 75, můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. 76. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. 77. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Také přijato. A tímto se dostáváme k závěrečnému hlasování. Jmenovitě prosím, hlasujte. Hlasovali všichni, končím. Přijato 42 hlasů pro, 4 proti a 2 se zdrželi. A já blahopřeji oběma zpravodajkám. Thank you, colleagues, for your patience and sorry for the... Děkuji vám, kolegové, za velkou trpělivost.